vás nechci připravit. Odpovídající úřady v Irsku mi sdělili, že pan de Rosa od 15.2.2002 eh, <clears throat> nahradí paní Kostelo. A tedy paní Kostelo nahradí pana de Rosu. Já zde novou kolegyni srdečně vítám. Je zde mezi námi ještě jednou. Srdečně vítám paní Kostelo. Chtěl bych připomenout, že podle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu každý člen eh, má plné právo účastnit se zasedání parlamentu a jeho orgánů, pokud je jeho mandát ještě neověřen a pokud nikdo eh, je <clears throat> proti němu nic nenamítl. Předpokladem je, že nový člen písemně vyjádří, že nevykonává žádnou funkci, která by byla ve střetu s jeho novou funkcí jakožto poslanec Evropského parlamentu. Nyní se dostáváme k postupu k HDI a zde máme následující situaci. Momentálně máme 15 zájemců o slovo a nemůžeme udělit slovo všem. Já vás prosím o pochopení. Budu postupovat podle frakcí a podle toho, kdy, jaké e, přihlášení slovo přišlo. Jako první máme na seznamu paní Jetřevskou Johanu. Není zde? Ne, je. Tady opravuje se pan předseda. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Hospodářské politiky členských států v celé Evropské unii, především v dobách krize, jsou naprosto zásadní a vyžadují si naši pozornost. Procházíme těžkými dobami a tak je přirozené, abychom se snažili stabilizovat trhy. Toho můžeme dosáhnout jenom prostřednictvím koordinovaných kroků eh, v našich rozpočtových politikách eh, a soustředěním se na inovace. Dále bychom měli vytvářet nová pracovní místa především pro mladé. Měli bychom snižovat náklady, revidovat fiskální politiku a omezovat byrokracii. To všechno eh, by mělo být součástí našich priorit a naší strategie EU eh, e- e 2020. Je třeba strategie koordinovat a zohlednit situaci na trhu a situaci ve vzdělávání. Bude to způsob, jak se dostat eh, z krize a ovlivní to budoucnost eh, našich občanů. A dále paní Blinky, je Vyčute. Mininke, iš tiesų labai svarbu atkreipti Europos vadovo tarybos. Pane předsedo, je důležité Evropskou radu ministrů upozorňovat na důsledky krize, jako je tedy sociální vyloučení, nezaměstnanost, která se zhoršuje v některých členských státech, kde se snaží eh, aplikovat i velice eh, tvrdá opatření, což je na úkor lidí s malou kvalifikací, důchodců a ti to nejvíce pocítí. Chudoba těch, kteří Eh, jsou zaměstnáni a pracují, tak také se zvyšuje, protože eh, se snižují platy a mm, práce je nejistá. Proto je třeba zdůrazňovat radě, že mm, ta prorůstová opatření musí eh, být komplexní, protože všechny ty aspekty na sobě závislí, závisí a je to nezbytné pro oživení ekonomiky. pane předsedo. Ne, politiky, které se týkají evropského semestru, ekonomického řízení a rozpočtového faktu, jsou legitimace a institucionalizace takzvaných úsporných opatření, které nemůžeme akceptovat. Tento recept nikdy nebude sloužit a není možné ji smířit se zásadami sociální spravedlnosti, růstu a vytváření pracovních míst, protože oni přesně vedou k opaku a hlásají ho. Jde o to, že se snižují platy, že se více vykořišťují pracovníci a že se útočí na pracovní a sociální práva, která pracovníci již získali. Tyto tzv. politiky fiskální konsolidace provokují sociální dramata, navyšují chudobu a navíc ještě podporují ekonomickou recesi a tím vlastně i zhoršují veřejné zadlužení. Potřebujeme skoncovat s touto cestou, potřebujeme vsadit na oživení a hlavním cílem naším musí být, abychom hájili zájmy lidí Minulý sobotu v Lisabonu vyšli do ulic lidé, bylo jich více než 300 tisíc a vyžadovali konec úsporných politik a já tady slibuji, že ten boj bude pokračovat i nadále. Děkuji, pan Čába. A 2012 évi növekedési jelentéssel kapcsolatban fontosnak Zpráva o růstu v roce 2012 ehm, je téma, které bych chtěl na tomto místě komentovat. Pokud jde o dluhovou krizi a boj proti dluhové krizi eh, je zásadní, ale nesmíme zapomenout na jiné věci. Při boji proti dluhové krizi eh, je zásadní, aby tato krize neměla obrovský dopad na ty nejchudší. není eh, je třeba snažit se o to, aby životní úroveň nadále rostla, nikoli klesala. Myslím si, že eh, to musíme mít na paměti při konsolidaci rozpočtu a nesmíme obětovat růst a ani sociální odpovědnost. Eh, doufám, že Eh, v příštích letech se nebudeme ohlížet zpět eh, na rok 2012 jako na rok velké sociální krize. Paní Flašiková Beňová, děkuji pane předsedo. Já. Nejprve bych chtěla vyzdvihnout zprávu, kterou eh, předložila kolegyně Beres, a to především proto, že nezdůrazňuje jenom potřebu úsporných opatření, ale také i se dívá na krizi jako na krizi sociální Hlavní zaměření se na úspory, na úspory vedlo k nesourodému přístupu, protože se sledovala především rozpočtová makroekonomická stabilita, bez toho aniž by se zohlednily sociální a vzdělávací cíle a strategie 2020, 2020 v oblasti zaměstnanosti. Prioritou musí být investice do trvale udržitelných pracovních míst. Musíme zajistit, aby nejzranitelnější skupiny a ty, které nejvíce byly zastiženy krizí, aby byly chráněny proti redistribučním účinkům krize a plánu na fiskální konsolidaci. Musíme řešit ten nedostatek kvalitních pracovních míst s důstojnou mzdou a s důstojnými pracovními podmínkami. Děkuji. Gay Mitchell. Gay Mitchell, děkuji, pane předsedo. Mám pocit, že je nutné, aby členské státy aplikovaly ty eh, eh, programy škrtů, aby dostali veřejné finance pod kontrolu. A moje zkušenosti z 80. let z Irska právě eh, byly takové, že my jsme se snažili dostat ty výdaje pod kontrolu i v době růstu. A Tady jde o to, že pokud chceme, aby členské státy přežily, eh, tak potom je třeba dát i nějaké pobídky a je eh, doba, abychom pouze se nedívali na tu část toho byče, ale také na tu politiku cukru, eh, protože zde eh, v, eh, v eurozóně eh, my mm, chceme tedy eurozónu ještě více potopit a neměli bychom zamyslet se nad nějakým maršalovým plánem, abychom pomohli a protože potom na tom všichni vyděláme, pokud tedy budeme používat více toho cukru než toho byče. Děkuji. Pan Karkas.

já, eh, mi, pan Oli Ren eh, tleskal reformě ve Španělsku, která mm, eh, mm, ale se snaží tedy zaměstnat tisíce a miliony mladých nezaměstnaných, ale je třeba si uvědomit, že ta, že ta evropská politika musí chránit především tyto zranitelné osoby a chudé zaměstnance, chudé pracovníky a musíme vytvářet pracovní místa, ale musí to být pracovní místa důstojná, důstojná především pro mladé lidi Pane předsedo, Dávat pouze k dispozici peněžní prostředky rozhodně nepomůže zvládat veškeré problémy s růstem a se zadlužeností v jednotlivých členských státech. Není možné pouze zacpávat díry, to prostě není řešení. Nutné je o mnoho, mnohem více to, abychom trvale udržitelným způsobem investovali jakožto pomoc ke své pomoci, například do oblasti vzdělávání, výzkumu, do oblasti inovací a rovněž, abychom pomáhali malým a středně velkým podnikům. Toto podpoří růst, zaměstnanost. A Přitom je ovšem také nutné, abychom kontrolovali, jakožto Evropská unie, zda prostředky, které dáme k dispozici, budou skutečně řádným způsobem využívány. Pouze za této podmínky se nám podaří eh, dosáhnout porozumění u občanů, zejména v těch členských zemích, které dávají k dispozici mnoho peněz ostatním a které řádně hospodařily celá desetiletí. Veškeré dopasední zkušenosti rozhodně ukázaly, že důvěra je sice dobrá, že samozřejmě potřebujeme důvěru, ale že solidární společnost prostě potřebuje rovněž nutnou kontrolu. Děkuji a nyní má slovo pan Viktor Bostinaro. Domnule președinte. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Všechno je eh, Výborné. To, co jsme slyšeli zde, také od komise, je eh, pěkné, ale jde to proti realitě v členských státech. ve chvíli, kdy nezaměstnaní už eh, nedostávají podporu, vypadnou ze statistiky a už nejsou nadále považováni eh, za nezaměstnané. Vláda na ně nemyslí. Reforma penzijních systémů a flexibilita na pracovním trhu jsou eh, samozřejmě nesmírně důležité, ale v Rumunsku pod dohledem MMF a Evropské komise jsme prošli reformou, která znamenala eh, zrušení odborových svazů, eh, zrušení eh, zákonníku práce, rozpad hospodářské rady a také to, že sociální partneři už se nemohou zapojovat do dialogu. Potřebujeme oživení, potřebujeme nalézt odpovědi, protože jinak eh, Rumunsko už eh, bude jenom součástí evropské statistiky a nic víc. Ehm, často hovoříme o neoliberálním eh, ortodoxním přístupu, nicméně já bych nikomu nepřál, aby byl nezaměstnaným v Rumunsku. Eh, nikdo ve Štrasburku ani v členských států by neměli být v takovéto situaci. Pan Feo? Pane předsedo, chtěl bych začít tím, že chci poblahopřát eh, třem z zpravodajům těch třech zpráv, o kterých nyní hovoříme. Zejména chci poblahopřát panu Jean-Paul Gozesovi, který vyzdvihuje ve své zprávě nutnost, abychom nalezli řešení pro finanční krizi a krizi státních dluhů, které v současné době zažíváme. Pomocí disciplíny, ale také pomocí prorůstových opatření, krátkodobých i dlouhodobých. Je důležité, abychom se snažili skoncovali s tím, že se snažíme dělat všechno najednou a často je to rozporuplné. To prostě není řešení. Nejdříve musíme nalézt řešení pro krátkodobé hledisko. Potřebujeme dát ekonomice, reálné ekonomice likviditu, abychom vyřešili situaci bankovní krize, ve které se v současné domě nalézáme. Potřebujeme vyřešit problém státu a dále potřebujeme se vydat cestou strukturálních reform, které budou jasné v ohledu na růst, a v ohledu na ekonomickou povahu. Dále potřebujeme jakýsi soubor institucionálních um, změn a týká se to zejména fungování Evropské unie a fungování eura. A pak je důležité, abychom tady měli jasný politický diskurs. Měli bychom všichni podporovat tu formu, jakou pan zpravodaj tady zvolil. Děkuji. Děkuji předseda. Já nyní budu muset bohužel ukončit postup ke HDI, protože zde máme ještě komisi, radu a zpravodaje, které si chceme vyslechnout a ve 12.30 chceme začít hlasovat. Za komisi má nyní slovo pan Láslo Andor. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za příležitost vyslechnout si vaše názory k roční analýze růstu komise na rok 2012. Domnívám se, že se zde na zásadních politikách pro rok 2012 shodneme. A jde o růst, e, implementaci reform a to, že je třeba učinit kroky především pro zaměstnanost. Myslím, že se shodneme na tom, že musíme e, pracovat na lepší konzistentnosti mezi dlouhodobými cíly pro hospodářský a sociální rozvoj jak je to vysvětleno ve strategii EU 2020 a krátkodobými opatřeními pro vytvoření stability e, v Evropě a eurozóně. A tato konvergence je, tato schoda názoru je něco, co komisi uklidňuje. Je dobře, že zástupci evropských občanů takto smýšlení, smýšlejí, protože to určitě posílí důvěryhodnost celé, veškerých plánů. Nicméně, Zazněly zde různé politické přístupy a názory a každý zdůrazňuje jiné nástroje. Eh, každý eh, vidí jiný způsob, jak přistupovat k hospodářskému růstu a vytváření nových pracovních míst. Já bych chtěl říci, co si komise myslí, že je třeba udělat pro růst a nová pracovní místa v nadcházejícím období. Myslím, že v diskusi eh, byla oceněná iniciativa pro nové příležitosti. A já jsem rád, že je zde zájem o tento dokument. My jsme zahájili kampaně pro mládež v Evropě. Děkuji panu Irm, paní Bastos a paní Gurmaji eh, zmínili eh, tento program pro mládež, záruky pro mládež jako eh, dobrou věc. Komise může poskytnout technickou podporu členským státům, a které se chtějí vydat tímto směrem. Zároveň se domnívám, že je důležité, jak zdůraznili někteří účastníci diskuse, zlepšit vzdělávání a školení tak, aby ehm, byla vyrovnána poptávka a nabídka na pracovním trhu. To jsou věci, které určitě budou pokryty na konci tohoto evropského semestru v doporučením jednotlivým členským státům. Pokud jde o vlajkovou iniciativu Mládež v pohybu, eh, tu je třeba aktualizovat. Zároveň pracujeme na aktualizaci naší politiky pro zaměstnanost eh, ve formě eh, balíčku pro zaměstnanost, který bude předložen v Dubnu. To bude souviset celou řadou otázek, které zde byly nadneseny, například e, jak se bude rozvíjet e, trh práce, Máme zde inspiraci z Dánska. Zároveň se budeme soustředit na to, jak vytvářet zelená pracovní místa, protože to je jedna z oblastí, kde počet pracovních míst a bude růst. Musíme zajistit, aby došlo k vytváření zelených pracovních míst také v Evropě a nejenom na jiných kontinentech. Takže to je také priorita. Ale kromě zelených pracovních míst se musíme podívat také na zaměstnanost ve zdravotnictví a v high-tech. Tento zmíněný balíček eh, zároveň eh, vypracuje eh, rámec kvality pro stáže. Souhlasím s vámi, že je potřeba zajišťovat kvalitní pracovní místa a pracovní příležitosti především pro mladé lidi a tento rámec kvality bude určitým nástrojem, jak tento problém řešit. Je třeba dělat více také pro podniky, především malé a střední podniky, to je důležitý bod. E, nicméně, e, co je e, skutečný problém v kontextu podniků a malých a středních podniků? Možná je, by bylo dobré zjednodušit nařízení, ale myslím si, že hlavním problémem jsou finance. Je potřeba zajistit to, aby bankovní odvětví podporovalo eh, malé a střední podniky. Můžeme eh, také posilovat eh, facilitu pro mikrofinance. Už byla zavedena asi v jedné třetině členských států a komise spolupracuje s dalšími členskými státy, aby tam také byl zaveden nástroj pro mikrofinancování na podporu malých a středních podniků. E, nadále bych chtěl říci, že podle mého názoru největší výzvou současných dob, pokud jde o hospodářské řízení, je řešit polarizaci uvnitř EU. Nejde zde jenom o rozmanitost. E, už víme, že e, nejsou řešení, která jsou platná pro všechny. Nicméně v současné době máme velký problém s tím, že dochází k asymetrii a polarizaci mezi členskými státy, které jsou relativně silné, pokud jde o hospodářství, pokud jde o sociální stabilitu a zaměstnanost. A pak zde máme jinou skupinu členských států na periferii, kde jsou problémy větší a nedochází zde k oživení, ale k recesi a zároveň zde existuje riziko, že se ztratí celá generace. Jedná se o země, jako je Irsko, Portugalsko, Řecko. A celá řada lidí odchází z těchto zemí. A mladí lidé eh, zde nevidí dostatek příležitostí a nečekají, že tyto příležitosti budou v nadcházejících letech. Děkuji také za komentář z Lotyšska, protože eh, se zde ukazuje, že i když eh, byl, bylo dosaženo určité stability, neměl by eh, příklad Lotyšska být používán jako model na to, jak vidít z recese a finanční nestability. Dámy a pánové, chtěl bych zdůraznit, že evropský semestr je určitým procesem, jak se učit pro všechny zúčastněné jednostranně. S pomocí Evropského parlamentu jsme se hodně poučili z prvního evropského semestru. A tím, že prezentujeme roční analýzu růstu dříve, máme mnohem větší prostor na diskusy. Komise předložila analýzu dříve, protože si uvědomuje, jak důležitá je diskuse pro eh, demokratickou eh, odpovědnost. Eh, zdůrazňujeme Um, hospodářské řízení, zlepšení sociálních cílů a cílů eh, zaměstnanosti a zároveň chceme zdůraznit eh, angažování, angažovanost, eh, které, což je něco zásadního pro dosažení cílů. A kromě aktivního zapojení a potřebujeme také, abyste eh, se pokusili posílit eh, propojení s národními parlamenty, abychom eh, přenesli naše cíle strategie EU 2020 také na národní úroveň. Mnohokrát děkuji pane komisaři za odpovědi a nyní má slovo předsedkyně rady paní Vestager. Vážení poslanci, vážené poslankyně, když tisk se mě zeptá, až budu vycházet, na čem se eh, rozprava, eh, nebo na co se rozprava zaměřila, tak řeknu eh, mládež a nezaměstnanost, protože vlastně o tom se zmínil téměř každý řečník v této rozpravě. To je klíčový problém a je třeba nalézt řešení. Je třeba, abychom ale uchopili všechny ty niance zde není žádný nezbytný rozpor mezi konsolidací a růstem. Tady jde jenom o priority. To je těžká otázka, ano. Ty priority jsou velice také obtížné. Již nemůžeme jenom e, e, diskutovat o tom, e, na co se vynaloží další milion či miliarda. Ne, ale jak probíhají naše výdaje, obecně řečeno, a je třeba správně nastavit priority. To je důležité v každém parlamentu, to je důležité i v Evropském parlamentu. A e, máme dobře nastaveny priority, to je klíčová otázka. A zde mm, mm, odpověď může být velice kontroverzní, protože pokud chceme změnit priority, no tak mm, musíme e, zohlednit ty dopady na lidi, kteří třeba profitují ze stávajícího rozpočtu a ze stávajících výdajů. Další otázka je, že naše ekonomika musí být více ekologická. To je součást celé té reakce. Někteří říkají, že bychom měli vyčkat, počkat, ale ekologická ekonomika, greening takzvaný, to je ta správná reakce. Je třeba i e, v rámci tohoto nebo v souladu s tímto vynakládat naše zdroje, protože to je podstatné pro lidi. A člověk je důležitým zdrojem a těch pět priorit je důležit, e, to je důležité pro dosažení strategie 2020 je třeba, abychom eh, ale aby ta konsolidace probíhala eh, způsobem eh, tedy přátelským. A samozřejmě žádné malé střední podniky nemohou nastartovat ekonomiku a vytvářet pracovní místa, pokud nemají přístup k úvěrům, takže to je důležité. Za třetí, prosazovat konkurenceschopnost a růst i do budoucna. Zde již byla předložena řada návrhů, které jdou právě tímto směrem. A za čtvrté, samozřejmě, i o tom se tady mluvilo, je třeba řešit eh, nezaměstnanost a sociální důsledky krize. A za páté, možná trochu podceňujeme modernizaci státní a veřejné zprávy, protože ta má sloužit podnikům, aby vytvářely pracovní místa. To jsou důležitá témata. A reformy trhu práce je třeba také eh, vidět eh, eh, z tohoto pohledu, aby vstup na trh práce pro mladé lidi byl snažší a aby to bylo snažší i pro podniky a aby mladí lidé měli šanci ukázat, že jsou schopni participovat na trhu práce a že mají toho ducha podnikatelského. A potom ještě poslední věc. Určitě diskuze na toto téma ještě budou pokračovat. Řešení krize, to je eh, dlouhodobý a náročný úkol pro všechny. Znamená to spolupráci. A když diskutujeme o řešeních, eh, třeba Některé věci jsem zmínila já, některé pan komisař a i ty vaše tři zprávy také zmiňují důležité věci. A skutečně eh, teď eh, před námi stojí velký úkol a to spolupracovat. A já se proto těším na spolupráci s Evropským parlamentem, že budeme pracovat na již předložených návrzích tak, aby bylo evidentní, že zde není žádný rozpor mezi rozpočtovou konsolidací a růstem v EU. Děkuji za tuto rozpravu. Děkuji předsedkyni rady a naši rozpravu ukončíme eh, projevy zpravodajů. Jako první vystoupí paní Cornelisen. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem za tuto rozpravu. Děkuji stínovým zpravodajům za to, že eh, spolupracovali velice úzce a rychle. Děkuji také panu Gozesovi a paní Beres za vynikající spolupráci na našich zprávách. Jsem velice hrdá na to, že jsem s vámi mohla být um, v uskupení Trojka. A myslím, že je e, možné přijít s návrhy, e, pokud je o ekonomiku a sociální aspekty. Pokud je o to, co řekla paní Harkin, souhlasím, že e, deficit, že země, které mají deficit i nadbytek, situace všech by měla být řešena. Nicméně zprávy se nedotýkají zemí týkající se zemí, které mají přebytek. Doufám, že bude možné vyřešit tento asymetrický přístup. Jsem velice ráda, že e, všichni volají po zvyšování zaměstnanosti a posilování růstu ve všech institucích. Nicméně se trochu obávám, že e, toto e, volání nebude dostatečně vyslyšeno. Potřebujeme, aby eh, posilování růstu a zaměstnanosti šlo ruku v ruce s eh, utahováním opasků. Eh, proč eh, bychom nemohli rozšířit eh, balíček šesti zpráv na třeba osm zpráv a možná deset zpráv, tak abychom zahnuli eh, také na sociální a ekonomické cíle. A měli bychom diferenciovat náš přístup tak, aby všechny členské státy měly pozitivní výhled do budoucna na hospodářské oživení. Děkuji, Jean-Paul Gozes. Děkuji, pane předsedo. Určitě teď asi nejlepší, není nejlepší chvíle proto abych se ujal slova, ale já chci poděkovat všem za vynikající spolupráci, chci poděkovat tedy eh, paním zpravodajkám Cornelisen a paní Beres a Stínovým. A pokud jde o podstatu diskuze, takže je třeba přejít od slov k činům a to je to vždycky nejtěžší. Pokud jde o formu, tak chci připomenout, že Eh, rok 2012 a evropský semestr, to bude vlastně první semestr, který bude pracovat v rámci nového právního rámce eh, posíleného ekonomického řízení. A eh, my tedy chceme být dobře informováni, proto chceme, pane komisaři, abyste poskytovali detailní analýzy toho, jak členské státy aplikují doporučení a chceme, aby rada vysvětlila veřejně, jaká je její pozice v rámci ekonomického dialogu s parlamentem a pokud tato pozice eh, významně se odchýlí od návrhu komise. Samozřejmě eh, Mm, máme zde eh, potom eh, ty různé další eh, etapy, které probíhají podle principu subsidiarity. Za druhé, parlament musí být zapojen do evropského semestru, tak aby se zvýšila transparentnost a zodpovědnost za přijímaná rozhodnutí, a to především prostřednictvím tzv. ekonomického dialogu, tak jak je to zakotveno v legislativě. A proto bych chtěl, a to říkám závěrem, připomenout, že Evropský parlament vyslal apely na na radu a komisi ve svém usnesení z 1.12.2011, kde eh, říkáme, že mm, toto usnesení musí tedy mít eh, eh, jasnou reakci. Je třeba, aby strany jasně reagovaly a je třeba, aby byla respektována, respektována kompetence demokratické kontroly, tak jak to tomuto parlamentu náleží. Děkuji. Ukončíme naši rozpravu vystoupením paní zpravodajky Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste řekl, že Evropský parlament akceptoval, že nezmění ty základní pokyny, guidelines. My bychom rádi, ale aby se ty pokyny aplikovaly a my právě v této zprávě přicházíme s určitými návrhy, tak abyste měli nástroje eh, eh, toho, jak sledovat realizaci těchto doporučení. A třeba my doporučujeme, abyste spolupracovali s členskými státy a abyste pracovali na rozpočtové nomenklatuře, abyste mohli skutečně prověřovat, jak členský stát přispívá například k realizaci strate- strategie 2020 a že to nepoužívá třeba na vojenské výdaje místo toho. Paní ministrině, já vám děkuji, že jste tak vstřícná a mm, děkuji za to, že jste řekla, že mm, e, ECOFIN 21. Mm, února vezme do úvahy diskuzi v tomto parlamentu a právě v tomto duchu bude postupovat před evropská demokracie a právě v tomto duchu i 27. E, 28. února se sejdeme se zástupci národních parlamentů, abychom v rámci toho evropského semestru dali, posílili tu demokratickou dimenzi. Paní ministrině, ještě dovolte jeden takový apel. A během ECOFINu e, byste měla stejně vzít do úvahy i novou studii dopadu, e, kterou komise má zveřejnit zítra E, jde o hodnocení, e, hodnocení těch návrhů, které se týkají daně z finančních transakcí. Yep. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Tímto ukončujeme společnou rozpravu, která se týkala roční analýzy růstu a zaměstnanosti. Prosím vás, usaďte se, abychom mohli neprodleně začít s hlasováním.